Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, milí kolegové, přeji vám dobré odpoledne. Bart Stas zatím nesedí, přesto vám všem přeji dobré odpoledne. Mám radost, že je vás tady tolik, protože dneska máme na pořadu dne velmi důležitou diskuzi. Doufám, že ještě někteří dorazí, protože pondělí všichni do Bruselu cestují. Za prvé eh, oznámení předsedy 7. února jste obdrželi zápisy z předešlých jednání, nebyly znešeny žádné námitky, proto jsou eh, ty zápisy přijaty. Jsou eh, k dispozici všechny jazyky. Bohužel dnes nebylo k dispozici finské tlumočení, takže bohužel tlumočení do E, finštiny nebude. Toto zasedání výboru pro kontrolu rozpočtu je také přenášeno prostřednictvím webstreamu. Dneska máme na pořadu dne velmi důležitý bod a to je e, tedy absolutorium za rok 2016, pokud jde o souhrný rozpočet e, fondy ERF a já v tuto chvíli hned předám slovo paní Kapel, kteráž to je zpravodajkou. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Děkuji za úvod. Dovolte mi, abych osvětlila pozadí Evropského rozvojového fondu, který je velmi důležitý a měli bychom si to uvědomit. Evropský rozvojový fond ERF je nejdůležitějším finančním nástrojem e- Unie, pokud jde o spolupráci s rozvojovými zeměmi Afriky, eh, Tichomoří a eh, Karibiku a také s eh, dalšími zámořskými oblastmi. Spolupráce se opírá o dohodu z Kotonu, což je nejrozsáhlejší dohoda o partnerství mezi EU a státy AKT z roku 2000. A kromě toho ještě o protokol z roku 2013. Další, nebo hlavním cílem dohody z Kotonu je boj proti chudobě e, v duchu plnění cílů udržitelného rozvoje. Dohoda z Kotonu v roce 2020 vyprší a nejpozději v srpnu tohoto roku musí začít jednání o nové dohodě. Rada pravděpodobně v prvním pololetí roku 2018 přijme příslušné usnesení a to na pozadí nových výzev, před kterými svět stojí a které, který taky které změní způsob poskytování prostředků. Budeme muset nově zaměřit poskytování vnější pomoci, což bude mít přímý dopad na činnost Evropského rozvojového fondu. E, fond se drží zásadů udržitelné politiky, účinnosti, soudržnosti. To jsou zásady, které e, tedy platí i při e, všeobecném rozvojovém konceptu EU. To znamená, že základními předpoklady demokratické kontroly je transparentnost, zodpovědnost a je potřeba zohlednit i cíle dalších aktérů, ať už jsou to členské státy, mezinárodní organizace, mezinárodní finanční instituce a nebo e, multilaterální rozvojové banky. Tento fond je také důležitý pro omezení rizika, pro co možná nejsoudržnější rozvoj a také pro eh, zodpovědnost partnerů za plnění cílů. Kromě toho si musíme uvědomit, že je potřeba mobilizovat prostředky ze soukromého sektoru, protože jen tak budeme schopni naplnit finanční mezeru, která tu je a díky němuž tedy naplníme naše ambiciozní cíle. Dovolte mi, abych nyní poukázala na finanční dimenzi, pokud jde o období 2016. Eh, cel, Celkové přislíbené prostředky se v tuto chvíli činí 5 miliard euro, 2,4 miliardy připadají na ERF, to znamená, že je to zhruba polovina z toho. 2,29 eh, miliard eh, tedy připadá na Svěřenecký fond pro Afriku a 113 miliard, milionů eh, připadá na Svěřenecký fond pro Středoafrickou republiku. V roce 2016 z toho eh, tedy bylo zaplaceno 644 milionů a rozpočtová opatření v rámci ERF činí 109 milionů eh, a bylo to vyplaceno v rámci 56 případů. V roce 2016 eh, kromě toho bylo vyplaceno 914 milionů v rámci spolupráce s dalšími organizacemi. Bylo tedy financováno 106 různých projektů eh, a bylo tedy smluvně vyplaceno 594 milionů euro. A 175 milionů mimo to bylo tedy vynaloženo na zvládání migračních tlaků práva je rozdělena na sedm částí. Začíná prohlášením o věrohodnosti účtu, což je velmi důležitý bod a já bych ráda předeslala, že z hlediska účetního dvora tu ta důvěryhodnost zaležená, nebo za, e, zajištěná je a my se tedy e, k tomuto můžeme připojit. E, jsou tu nějaké prostředky, které je potřeba ještě vyplatit. Jejich objem se podařilo snížit o 36 eh, podíl eh, neplatných smluv, tedy eh, na celkovém počtu, je zhruba 16 což je tedy uspokojivé procento. Nicméně jsme zjistili, že kontrolní systémy stále ještě nejsou dostatečné, dostatečně účinné a proto se na to musíme zaměřit. Nicméně celkem za to můžeme říci, že účetní dvůr dospěl k závěru, že je zajištěna legálnost a řádnost všech transakcí. Kromě toho se podařilo snížit míru chybovosti u výdajů za rok 2016 je to 3,3, to říká 3,3%, to je tedy e, závěr účetního dvora a oproti loňskému roku došlo k mírnému snížení. E, Kromě toho se podařilo v roce 2016 e, stanovit Míro Zbytkové. chybovosti na, eh, míro, eh, zbytkové chybovosti na 1,7 Něco z toho se tedy podařilo zpátky získat a eh, zbývá 280 milionů neboli 4,26 všech plateb. Třetí věc, dohled nad svěřeneckým fondem. Tady jsou tedy kontrolovány rozpočtové aktivity, které jsou vázány na určitá zadání. Eh, jde o to, abychom tedy čelili možné korupci. Poprvé se ve zprávě soustředíme na boj proti vyhýbání se daní. Eh, to je také zadání výboru PANA a OECD. Soustředíme se také na mobilizaci vnitrostátních příjmů a na to, eh, aby tedy Eh, tyto příjmy nezávisely pouze na mezinárodní pomoci. Kromě toho bych se ráda zaměřila na spolupráci se zahraničními nebo mezinárodními organizacemi, Ehm, rádi bychom využili adicionality. Myslím si, že multilaterální rozvojové banky by tady měly sehrávat koordinační roli a měly by přispívat eh, k naplnění cílů udržitelného financování. Šestý bod reakce na eh, všeobecné finanční priority určitě se změnily celosvětové výzvy, před kterými stojíme. To znamená, že na to se budeme zvlášť soustředit. Měli bychom se na to zvlášť soustředit. Mimo jiné bychom tedy měli protežovat eh, projekty, které se zaměřují na boj proti klimatickým změnám. Nové partnerství AKT, eh, už jsem hovořila o tom, že dohoda z Kotonu tedy vyprší a že je potřeba tady navrhnout eh, nový koncept evropské rozvojové politiky. Je tu tedy polit požadavek Evropského parlamentu, který se toho bezprostředně týká a já si myslím, že na pozadí všech těchto bodů mohu jako zpravodajka navrhnout, abychom tedy ERF za rozpočtový rok 2016 absolutorium udělili, abychom to schválili. Máme k tomu příslušný harmonogram, který je poměrně napjatý ehm, 19. března by mělo být hlasováno ve výboru a v Dubnu bych se mělo hlasovat na pledárce. Já bych ráda poděkovala za eh, zaměstnancům sekretariátu a všem dalším kolegům. Děkuji všem, kteří při přípravě této práce odvedli velký kus práce a doufám, že tedy i při dalším postupu při hlasování bude ta práce takto efektivní. Thank you very much, Barbara, and I will... Děkuji mnohokrát, Barbaro. A teď předávám slovo stínovým zpravodajům nejprve za EPP Tomáš Zdechovský. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Paní zpravodajce. Děkuji za veškerou práci, kterou odvedl Evropský účetní dvůr. Chtěl bych říct, že je to poprvé, kdy souhlasím eh, se zprávou ENF a Mám tady jenom pár, eh, něko, pár malých problémů, menších problémů s některými větami, eh, věci, které bych rád změnil, ale obecně nemáme problém s vaší prací jako takovou, protože byla dobře odvedena. Pořád je to ještě řada věcí, které bych rád eh, zmínil. Chtěl bych potrhnout především potřebu ehm, co největší transparentnosti, tak abychom se ehm, vyhnuli eh, spolupráci s daňovými ráji, větší zodpovědnost spolehlivost ehm, eh, výdajů, to je to, co tady zmíněno nebylo. A pak druhá věc, kterou bych rád zdůraznil, je potřeba Um, použití mikrofinancování, tak abychom přitáhli investory ze soukromých sektorů a abychom se eh, koncentrovali na místní zdroje. Dále um, vyzývám komisi, aby um, aby se eh, angažovala přišla s udržitelnými projekty, které budou mít dopad na eh, rychlé ekonomické a sociální eh, změny, které povedou k zmírnění migračních toků a eh, pak tam jsou ještě další důležité aspekty. Podle mě tato zpráva byla velmi dobře pracována a rád bych eh, zpravodajce pogratuloval za vynikající práci. Děkuji. Dívám se, jestli se hlásí ještě ostatní kolegové, kteří by se chtěli umout slova, ne? Chtěla jsem jenom připomenout, že lhuta pro překládání pozvánacích návrhů je 1. březen a jak Barbara Kapel už řekla, schválení výboru pak 19. března. Nejsou žádné další příspěvky, otázky. Barbaro, chceš ještě, chceš ještě něco říct, reagovat na to, co říkal pan Zdechovský? Ano, eh, ráda bych reagovala. Děkuji. Děkuji, myslím si, že jsme dosud odvedli dobrou práci eh, s podporou všech eh, týmů a také sekretariátu. A eh, samozřejmě budeme i nadále takto pokračovat. Vezmeme v úvahu všechny pozměňovací návrhy. Myslím si, že mikrofinancování to je určitě důležitá věc, kterou jste zmínil, a také transparentnost a přiměřenost. Toto všechno vezmeme v úvahu a doufám, že se nám podaří dosáhnout pak dobrých výsledků. Děkuji. Děkuji za tuto eh, účinnou práci. Tady jsme prošli ten bod velice rychle. Ještě jednou děkuji a eh, už přecházíme k dalšímu bodu. A tady máme velmi dlouhý seznam agentur. Je to eh, první zvážení eh, návrhu zprávy těmto eh, agenturám a ráda bych omluvila Indrek který se dnes nemohl dostavit, ale máme tady Berta Stáse jako spoluzpravodaje a tím tomu předávám okamžitě slovo k otázce agentur. Prosím. Děkuji. Děkuji, vážení kolegové. Jsem opravdu překvapen musím říct, touto nedostačující přítomnosti eh, kolegů. Má to co dočení s tím, že mm, poledne, eh, byli odpoledne, to je možné, ale pro členy eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu by to mělo být takovým místem, kde bude, které bude hodně navštěvováno. Jde o udělení absolutoria, jde o zprávy, Ehm, tady jsme do toho investovali spoustu práce. Ale ať je to, jak je to, Pravděpodobně to má co dočinění s tím, že máme pondělí odpoledne. Jak bylo řečeno, jsem spoluzpravodajem eh, za ehm, agentury EFSA. Mm, EFSA to jsem nepřijal, protože jsem působil v jiných parlamentních grémiích, kde jsem zastával funkci. A e, tady jsem se snažil o právní stanovisko e, EFSA. Podle mého názoru toto e, nebylo úplně nejlepší. Nebylo nejlepší rozhodovat zároveň o udělení absolutoria. Ale teď bohužel situace vypadá tak, že Mm, eh, kolega eh, zmeškal letadlo a teprve dnes večer mm, dorazí do Bruselu. A proto se přece jen mm, budu muset k EFSA vyjádřit. Pokusil jsem se odvést seriózní práci a když už absolutorium začalo v červenci roku 2017 eh, po Štrasburském týdnu, jsem letěl z Frankfurtu do Bolonie. A tak jsem byl hned v Parmě a tam se konalo zasedání všech ředitelů mm, a všech vyslanců těchto agentur. Bylo to neuvěřitelná událost, mohl jsem se se všemi seznámit e, a byly takové první podněty, jak přistoupit eh, k tomuto absolutoriu. Eh, nebylo to všechno jenom příjemná zasedání, ale bylo to velmi informativní, velmi užitečné. Je to takové srdce, které eh, bije v těch všech 25 agenturách. Tady cítíte, kde jsou problémy a kde jsou zvláštnosti. Jako zpravodaj bych rád Eh, sdělil všem agenturám a všem spolupracovníkům a eh, řídícím pracovníkům, Chtěl bych všem vyjádřit poděkování za skvělou práci eh, za, mm, pro Evropskou unii a také ve svých obrovorných oblastech. To často bývá podceňováno, myslím si, že by se to tedy mělo říct. Jeden z nejdůležitějších problémů, které jsem hned eh, zaregistroval, je to, že eh, v kontaktech agentur s vnějším světem a určitě také s Evropským parlamentem tady se mnohdy kladou otázky a není zajištěna správná koordinace. Agentury sice mají svou vlastní síť a já si myslím, že mm, je to dobrá podpora pro koordinaci mezi agenturami, ale žádají, aby dva rozpočtové agremia eh, je podpořila. Protože tato koordinace probíhá v ročním eh, cyklu těchto agentur, vedení agentur EFSA, EMA, tam je to trošku jednodušší, si uvolnit někoho z vlastního personálu a převzít ten vedení, ale když se jedná o menší agentury, tak tam to začíná být obtížnější. A pak jsem minulý rok v červenci osobně viděl, že se tady vedly eh, diskuse, diskuse o tom, kdo teď převezme koordinaci EFSA kdo by se toho rád ujel a nenašlo se žádné jednoduché řešení. My jako parlament jsme udělování absolutaria naposledy slíbili agenturám, že v případě rozpočtu budeme tlačit na to, aby bylo eh, zřízeno další místo, takové místo, které bude zodpovědné za koordinaci. A parlament to udělal dobře, ale v rozhovorech s radou jsme pak ztroskotali. Takže eh, budeme to muset udělat znovu tento rok a já jsem to slíbil ehm, agenturám v horizontální zprávě, stejně tak jako v jednotlivých zprávách. Ehm, eh, slíbil jsem, že tady zřídíme místo na plný úvazek pro eh, koordinaci. My jako parlament se za toto zasadíme a pokusíme se přesvědčit o této věci i radu. A teď eh, v průběhu udělování absolutoria jsem postupoval tak, jako tomu bylo minulý rok, když jsem byl zpravodajem eh, za ostatní eh, instituce. Nejdůležitější totiž je podívat se na to, co, se, eh, co máme v usneseních absolutoria. Jaké požadavky byly vzneseny, jaká očekávání tady existovala a jak agentury na toto reagovaly. Tady máme jednak hm, celý seznam otázek, a e, zprávy e, tady podávají informaci o stavu věci. Takže velmi relevantní je to, že aby agentury viděli, že celou tuto práci bereme vážně, e, že to má i politickou dimenzi, to, co se děje v těchto agenturách, že se díváme na to, jak se to vyvíjí dál a že to celé prakticky sledujeme. Dále má druhá oblast mé aktivity, to jsem udělal stejně tak minulý rok, Některé body pro mě jsou důležité. Ehm, z rozpočtově technického hlediska to nejsou nutně eh, věci, ehm, kde očekáváme udělení absolutoria, ale myslím si, že tyto body by se měly pojednat politicky. Ehm, na prvním místě máme otázku toho, jak ty eh, agendotury a jak tyto plány orientované na eh, výsledky, kde eh, kam půjdou peníze. V každém případě chceme na toto klást důraz. Další důležitý bod, a i ostatní zpravodajové už to tak dříve udělali, a sice, jak agentury zacházejí s pojmy jako veřejnost, transparentnost, konflikt zájmů? nebo mm, mm, oznamovatele. Mm, a jestli eh, tady eh, jsou, eh, se plní určité interní pravidla, jestli tady existují nějaké konkrétní problémy, jestli jsou tu věci, které nefungují tak, jak by fungovat měly. Takže to jsem u jednotlivých agentur proskoumávala. Za třetí, a to vás asi taky nepřekvapí, jako výbor pro rozpočtovou kontrolu eh, to musíme brát stále více v úvahu a sice eh, to, co se týká personálu. Do jaké míry se vedení tady snaží vytvořit eh, rovnováhu mezi ženami a muži? Bohužel je tomu stále tak, že muži jsou v řídících pozicích početněji zastoupeni než ženy. Přestože ženy mají určitě lepší kapacity, to bylo zjištěno mnoha agentur, že dokonce eh, tady byla jen třetina žen eh, v některých mm, agenturách. Dále jsem se pokusil zohlednit ještě jeden aspekt, který je podle mého názoru velmi důležitý. A sice z dlouhodobého hlediska by se mohla zlepšit práce agentur. Jak moc se staráme o to, aby se tady dobře zaměstnanci cítili? Jsou tu určité aktivity nebo nějaké team buildingové aktivity či školení? Pokoušíme se dbát také na to, aby tady eh, byla snížena nemocnost. Nebo pak jsou to otázky, jak to vypadá v agenturách eh, s počtem eh, dní, kdy jsou lidé nemocní pak eh, z toho mohou vyplynout informace o tom, jak dobře se zaměstnanci tady cítí či eh, ne. Pak je tady ještě jeden velice důležitý bod, který se tu náhle objevil a od samého začátku jsem to viděl eh, při svých kontaktech v červenci v Parma. Někteří, některé agentury mě oslovili s jedním problémem, na který poukázali, a sice ehm, eficient oprav, to je eh, takové pravidlo, kdy mzdy eh, mají být nově propočítány podle životního standardu členských států, eh, kdy, kde jsou agentury usídleny, takže takzvaný korekční koeficient opravný koeficient. Ono to nevždycky eh, je eh, jednoduché přilákat zaměstnance, zvláštně některé eh, agentury ve východoevropských zemích mají s tímto problémy. A tady často vidíme, že například 60 60 mzdy dostávají tyto zaměstnanci ve východoevropských zemích ve srovnání s Bruselem nebo s Lucemburskem. A to je opravdový problém. A tady je veliká potřeba toto pravidlo změnit. Konkrétně agenturu bych rád jmenoval Frontex se sídlem ve Varšavě. Tady je to velice obtížné získat pracovníky. Tento problém, jak jsem říkal, jsme e, zjistili a zohlednili. Pak jde o dopady Brexitu na některé agentury. Některé agentury, jak jsme řekli, mají své sídlové e, v Spojeném království, dvě velké nebo největší agentury e, jsou EMA a Evropský úřad pro dozor nad bankami, pak jsou tu ale ještě jiné agentury, které mají své pobočky, například projekt Galileo, GNSS. A když se podíváme na celou tu politickou diskuzi o tom, kudy se bude ubírat teď, nebo kam se mají tyto agentury přestěhovat, tak pro eh, agenturu EMA a onu eh, agenturu pro dozor, mm, bankovní dozor, mm, tam to vypadalo tak, že onen koreční eh, koeficient měl svou váhu. Tady eh, bylo takový, proběhl takový interní průzkum, například v EMA se ukázalo, že podle toho, kam tato agentura má přesídlit, tak více jak 90 zaměstnanců není ochotno se přestěhovat. Eh, protože tady nebylo dobré dopravní spojení. Eh, to byl onen korekční koeficient. Dále, jestli partner eh, osoby, která se má, musí přesídlit, jestli bude moci najít nové pracovní místo v této druhé zemi, rovnocené pracovní místo, jako má v Londýně. Toto všechno byly aspekty, které byly důležité. Co se týče personálu, EMA a Úřadu pro bankovní dozor, ta sídla jsou v Paříži a v Amsterdamu. A dovedu si představit, že eh, v těch kandidátských městech a zemích to vyvolalo nevoli, když eh, vlastně v východoevropských zemích, které na základě této situace eh, zpromrhali svou šanci a proto toto sídlo nedostali. Myslím si, Eh, paní předsedkyně, že mám ještě čas, proto bych chtěl eh, jmenovat některé konkrétní agentury. Eh, chtěl bych udělit absolutorium všem agenturám a přímo to udělám také pro EFSA, ale ne pro jednu, a to je EASO. EASO je důležitá agentura, jde tady o azylovou politiku, jak víte. Tady jsme měli zasedání za zavřenými dveřmi Tady bych absolutorium neudělil, k tomu řeknu něco, se vyjádřím návrhu eh, zprávy v odstavcích 5 a 6. Eh, eh, tedy jde o to, že v současné době běží šetření OLAFu v agentuře EASO. Někteří říkají, že mm, je to velmi důležitá, důležité přetřování. Ředitel Jazo pan Calderas řekl, že to zase vůbec není tak závažné, ale co se týče nás, alespoň já jako zpravodaj, mm, mohu říct, že tady své pochyby mám. A myslím si, že parlament eh, nebo mm, výbor pro rozpočtovou kontrolu si může dovolit říct, ano, sice víme, že tady běží vyšetřování OLAFu a prostě udělíme absolutorium, ale pak se ukáže, že výsledek onoho vyšetřování OLAFu povede k tomu, že tady byly prokázány dost velké nedostatky i v rozpočtově technické oblasti. A pak si myslím, že my jako parlament a Kokobu bychom měli dávat větší pozor. Mám interní kontakty, slyšel jsem, že můžeme vycházet z toho, že vyšetřování OLAFu bude ukončeno v létě tohoto roku. udělení absolutoria EASO bude odloženo, což znamená, že pak proběhne druhé kolo v září. V říjnu to bude, schváleno na, bude muset být schváleno na posledním plénu. A pak pravděpodobně budeme mít výsledek tohoto vyšetřování. Ale eh, chtěl bych jen říct, eh, že tedy jsem si jist, eh, že to nejsou jenom agentury, ale poslouchají nás i novináři a vím, že je to eh, ožehavá záležitost. Přesto bych rád zdůraznil, a to říkám eh, zcela jasně, v některých odstavcích mé zprávy, a to 27, tady je to dobře shrnuto, ESO e je agentura, která odvádí vynikající práci. Měl jsem tady kontakty na kolegy ve výboru Libe, a ze své vlastní eh, frakce a ze všech ostatních frakcí a v Libe. To je onen zodpovědný výbor mm, a tady mm, eh, no, si tento výbor velice cení eh, práce agentury ESO. Já jsem to zmínil v ostaci 27, mluvím tady o aktivní roli při provádění politiky, eh, zacházení s azylovými systémy v Řecku a v mm, Itálii, dále podpora EASO. Mm, se velmi cení její práce dále. EASO jde o systém přerozdělování, eh, tedy Eh, ti, tam, ti kteří požadují nebo potřebují mezinárodní ochranu a dále zlepšení práce EASO. Eh, ta práce se vylepšila, takže jsou schopni eh, rychle reagovat na to, co se všechno děje v oblasti evropské azylové politiky. Jak um, se s tím, um, jak s tím zacházejí, opravdu velice si toho ceníme. Bylo řečeno, že ta skutečnost, že to teď bylo odloženo, to nemá co dělat s kvalitou práce, s angažovaností pracovníků EASO. I ti, kteří um, jsou, mají sílo eh, na Maltě nebo kteří eh, mají třeba smlouvy v Itálii, eh, tak musím říci, že velice si jejich práce cením. A kdyby výbor to mě podpořil, to nebude znamenat, že budeme prstem teď ukazovat na EASO, tak pokud bude nejistota, je to právě nejistota související s oním vyšetřováním OLAFu. Nemůžeme si ehm, dovolit teď tady zaujmout stanovisko kdybychom to udělali, mohlo by to i pro nás negativní později. Pak agenturám, které mají své sídlo v zemích, kde existuje onen korekční koeficient. A e, tady existují v souvislosti s tím problémy. Tady jsem v jednotlivých zprávách, jak v případě Frontexu, tak u EASO, stejně tak jako u EITC, ETC, BEREC a EU LISA. E, tady jsem do toho začlenil jeden odstavec, abych poukázal na to, že Tedy jedna prozba je tady, to je mimo eh, naše eh, pravomoce. Jde o to, aby i eh, komise se znovu promyslela ten, to celý systém. Dále, co se týče EBA, dozorčí um, úřad pro banky a dále EMA, tady jsem vyvíjel tlak na to, aby přestěhování do Paříže, přesílení do Paříže a do Amsterdamu proběhl korektně. U EMA máme jeden problém, to už bylo zmíněno při dřívějších zprávách udělování absolutoria. A sice máme tady eh, smlouvu EMA. Eh, EMA má smlouvu nájemní v Londýně a ta byla uzavřena tak, že to poběží až do roku 2030. Bude to placeno až do eh, roku 30, podle mého názoru. Eh, toto musí být eh, přeskoumáno, nutně se tady musí najít nějaké řešení. Tak, abychom se postarali o to, že tady to musíme legitimizovat před evropskými daněmi poplatníky. A závěrem bych Eh, rád ještě řekl za kolegu něco k EFSA. Já jsem se tady distancoval, zprávu jsem ještě nečetl. Eh, vím, že eh, kolega Intreke velmi konstruktivně přistoupil k celé této práci a i takto začal s celým tímto postupem dělování absolutaria, stejně tak jako předešlí zpravodajové. Věnuje velkou pozornost tomu, co je důležité pro EFSA, například spolupráce s veřejností, transparentnost, oznamovatele eh, říká, eh, že tady poukazuje na některé body, které by mohly být ještě vylepšeny a předpokládám, že někteří kolegové ještě dodatečně k tomu něco poznamenají, ale v celku si myslím, že eh, kolega Indrek spolu tady, tady napsal dobrou zprávu k EFSA, také jsem slyšel, že před dvěma týdny cestoval do eh, Palma, Palmy, a tam navázal několik osobních kontaktů s panem Erlem, který vede EFSA a eh, mluvil s jeho zaměstnanci, s jeho týmy a eh, slyšel jsem, že to bylo velice konstruktivní setkání. Takže tolik v celku můj přístup, to byly nejdůležitější body práce, kterou jsem odvedl v posledních měsících. E Děkuji. Nyní stínoví zpravodajové za EPP, nejprve Pervi Servama. Děkuji, paní, spravodaj, paní předsedkyně. A dovolte mi, abych poblahopřál panu zpravodaji k jeho práci. Musím říci, že to bylo skvělé, profesionální a Můžeme se s panem zpravodajem shodnout na většině otázek, protože zpráva se, pokud jde o agentury, vyjadřuje velmi rozumně, velmi jasně a podobné je to i s doporučeními Evropského účetního dvora. Pokud jde o obsahovou stránku věci, tak souhlasíme s návrhem pana zpravodaje, abychom odsunuli udělení absolutoria eh, EASu. Doufejme, že výsledky toho vyšetřování budou k dispozici do konce léta tohoto roku. Možná, že to, co řeknu, bude trochu nudné, protože je to taková prezentace seznamu, který obsahuje ta nejdůležitější, ty nejdůležitější poznatky. Nejprve tedy ty vnější posty agentury a e, sítě agentur. My s tím souhlasíme, protože si myslíme, že to tedy sehraje ústřední roli při efektivní koordinaci a komunikaci mezi agenturami a také v rámci agentury. A já vím, že to, co teď řeknu, se netýká udělení absolutoria za rok 2016 jako takového, ale mnoho z nás si přálo, abychom tento postup zrychlili a aby e, také k tomu udělování absolutoria došlo dříve v rámci roku. Alespoň o kousek, aby se to posunulo, protože e, to by nám pomohlo a bylo by dobré, kdyby tedy se síť agentur tedy tomu mohla věnovat dříve. I parlament by se tomu mohl e, začít věnovat dřív. To znamená, že to by nám velmi pomohlo. Kromě toho bychom rádi zdůraznili role, roli sítě agentur obecně, například při zkoumání nebo prověřování alternativních zdrojů financování agentur a obecně řečeno při přípravě budoucího víceletého finančního rámce, protože nepochybně je potřeba, aby Eh, síť a komise navzájem těsněji spolupracovaly v tomto ohledu. Kromě toho bychom rádi zdůraznili roli agentur při diskuzi s komisí, pokud jde o Brexit, o jednání o Brexitu. Eh, je potřeba, aby dopady této nešťastné události byly co možná nejmenší. Dále mohu konstatovat, že s panem zpravodajem konstatujeme, eh, nebo souhlasíme v tom, že tedy došlo k postupu k vývoji, k postupu v agenturách, pokud jde o společná výběrová řízení. Nicméně stále ještě je to tedy nevyčerpaný potenciál. Je možno zajistit lepší koordinaci ze strany sítě a e, potom tady voláme, dále voláme potom, aby se tady, e, tady podpořilo rozpočtování na základě výkonnosti, abychom také stanovili jednoznačné indikátory pro e, hodnocení výsledku. A nyní tedy ty eh, převody do dalšího období. Eh, já si myslím, že to je i nadále velmi palčivý problém, ale zároveň bychom byli velmi rádi, kdybychom k tomu přistoupili vyváženým, vyváženým způsobem. Ostatně tak k tomu přistupuje pan zpravodaj. To znamená, že my s ním souhlasíme v tom, že je potřeba to lépe plánovat a eh, že je tedy potřeba lépe informovat o těch víceletých aktivitách a komise by tedy měla eh, se na to dívat diferencovaným způsobem, tam, kde to tedy eh, doporučuje Evropský účetní dvůr. Pokud jde o eh, ten nízký korekční koeficient, tak my samozřejmě chápeme starosti nebo obavy agentur pokud jde o toto téma a do určité míry souhlasíme s tím, že je potřeba přijmout opatření, abychom tedy dostali této výzvě tomuto problému. Ten korekční koeficient by tedy mohl být e, počítán tak, aby byl více motivující, aby se tedy do těch agentur hlásili i občané zámožnějších států, ale zároveň musíme konstatovat, že ten korekční koeficient zároveň koreluje s nízkými eh, náklady na bydlení, tak přesto musíme tedy danou kupní sílu vzít v potaz. To znamená, že potřebujeme najít řešení, které bude vyvážené. Nyní mi dovolte, abych se vyjádřil eh, k cíli, sníž, k cíli snížení počtu zaměstnanců na základě interinstitucionální dohody. Určitě není jednoduché tady provádět ty horizontální požad, eh, požadavky nebo eh, cíle a my tedy doufáme, že do budoucna se k tomu bude přistupovat individuálním způsobem a že se tedy zohlední specifická situace decentralizovaných agentur, že se tedy ve vezme eh, všechno to, eh, co bylo řečeno dostatečně v potaz. Kromě toho bych se rád vyjádřil k názoru eh, pana zpravodaje na transparentnost. Došlo tu v minulých letech v pokroku, je dobře, že jsme si toho vědomi. Pokud jde o viditelnost agentur na veřejnosti, jejich komunikaci, v tom tedy souhlasíme s panem zpravodajem, souhlasíme s jeho pozitivním hodnocením této věci a kromě toho s panem zpravodajem souhlasíme v tom, že administrativní zátěž systému auditu je velká a že je pro agentury nadměrná. Takže doufáme, že do budoucna budou povinnosti agentur v tomto ohledu lépe definovány. Musím říci, že v podstatě o zprávě nebo o práci pana zpravodaje eh, nemohu říci mnoho negativního, takže je to všechno z mé strany. Já vám v tuto chvíli děkuji. Děkuji, je skvělé, že zní samé komplimenty na začátku týdne a mám tu, prosím. To jsem měl říct asi na začátku, ale musím to říct eh, do zápisu. To je skutečně jedna z hlavních, eh, jeden z hlavních úkolů tohoto výboru v celém roce a 20% účast. Já tu také nesedím po každé, ale když se projednávají závažné věci, tak bychom zde měli být přítomni. To je poznámka do, pro zápis. To je velmi důležitá poznámka. Mám tu za pan Nijmi z Alde. Děkuji paní předsedkyně, milí kolegové. Chci také poblahopřát eh, panu Stásovi a panu Tarandovi k podrobné a vyčerpávající zprávě o agenturách. Je to skutečně široká škála otázek, která byla rozebrána. A ta průřezová zpráva po, po, pokrývá finanční management a kontroly a výkonnost a má také své klady. Ale pokud jde o tu druhou část, chtěl bych se podělit o některé připomínky, zjištění a chtěl bych přednést určité návrhy pro doplnění. Pokud jde o působnost a rozsah zprávy, to je vhodné pro představení aktivit agentur EU pro 2016 pokrývá zejména jejich výkonnost. Jsou to konkrétní kapitoly, které se týkají rozpočtu a finančního řízení, ale také spolupráce mezi agenturami a dalšími institucemi a s zvláštním důrazem na zahrnutí zásad efektivity, účinnosti a úspornosti. A pokud jde o finanční kontrolu, tak zde získáme jasný přehled o situaci v roce 2016. Za druhé, agentury Evropské unie ve snaze 10 640 zaměstnanců a rozpočet přes 4 miliardy euro jsou velmi viditelné v členských státech a mají zjevný vliv na politické rozhodování a naplňování programů v oblastech, které jsou klíčové pro evropské občany. Pokud je oblasti ve zprávě, navrhl bych dopl- doplnění průmyslový výzkum a měnové otázky a také sociální pokrok. Pokud jde o rok 2016, došlo k nárůstu jak rozpočtu, tak počtu zaměstnanců ve většině agentur. Měli bychom také zdůraznit nový úkol pramenící z výzev, kterým čelí Evropská unie v tom konkrétním roce. Pokud jde o počet agentur, je tu jedno obecné zjištění. Když se podíváme na tabulku v příloze 1, tedy kontrolní zprávy Evropského účetního dvora z roku 2016, máme tu 41 struktur a z toho je 30 decentrovaných, 6 výkonných agentur a potom jsou tu ještě další útvary. A pokud jde o průřez, průřezové informace o rozpočtu a počtu pracovníků našemu Eh, naším úkolem by měla zaměřit se na decentralizované agentury a měli bychom sjednotit metodiku s Evropským účetním dvorem. Proč, pokud jde o zásadu eh, ročních zpráv, je tu vysoká míra eh, převáděných položek a často to vyplývá z operačních programů, které jsou více leté a je to nevyhnutelné. Ve většině těchto případů tyto převáděné částky nejsou výsledkem špatného plánování nebo nesprávné implementace, ale vychází to z, z, ze zásad Evropského účetního dvora. Pokud jde o veřejné zakázky, je to oblast, která je náchylná ke chybám v řadě agentur. Je třeba rozlišovat špatnou výkonnost v této oblasti a také nesrovnalosti, které souvisejí s mimořádnou situací. Například eh, pokud jde o podstatné vnější či vnitřní hrozby pro pořádek a bezpečnost Evropské unii. Pokud jde o vytvoření eh, mezi agenturní sítě pro boj s podvody, to by nemělo být pouze předkládáno parlamentu, ale Měl by být také stanován termín pro tyto práce. Kromě toho významná, významný přínos této zprávy by byl kvantitativní přínos prevence podvodu a korupce v agenturách. A konečná poznámka. Také podporujeme odklad eh, u EASA, ale mělo, mělo by to být konečné, konečná lhuta, kdy s schválíme zprávu OLAFu. A jak říkal pan Sarvame, nemělo by to být až na konci léta. V září musíme mít zprávu, abychom mohli v září a říjnu měli tyto úkoly na našem programu. Děkuji a máme tu posledního stínového zpravodaje a nyní Barbara Kapel jako stínová. Děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěla pogratulovat zpravodaji. Eh, myslím, že je to hodně odborné kompetentnosti, kterou do toho vnesl a hodně vědomostí této návrhu zprávy a mohu potvrdit eh, to, eh, že ho velmi podporuji. Myslím si, že je velice eh, dobré to, že bylo odloženo udělení absolutoria ESO, i když bych zároveň chtěla zdůraznit, že je nutné, abychom tady měli konkrétní časový harmonogram, tak aby se to netáhlo nekonečně a aby ESO my jsme byli schopni na konci posoudit. Ráda bych ještě pozornila na síť agentur, protože se mi to zdá být obzvláště důležité. My to vidíme na naší každodenní práci, jak eh, důležité eh, je tato interinstitucionální spolupráce a jaké eh, synergie tady můžeme vytvořit. A myslím si, že bychom i v budoucí práci měli tuto spolupráci využít a měli bychom ji poměřovat konkrétními kritérii, tak abychom viděli agentury, které spolupracují. Já bych vedla příklad. Bezpečnost dat, ochrana dat, cyber security. Máme tady tři agentury, které jsou aktivní v této oblasti. Je to BEREK, AC Enisa a e, ENISA. A myslím si, že mm, Tady bychom měli velmi se snažit prosadit to, aby tyto půly nebo sítě e, v Evropě byly e, co nejvíce vybaveny prostředky, rozpočtovými prostředky, a abychom dosáhli co nejlepšího vývoje, pardon, výsledků těmito sítěmi agentur. A e, řekla bych, že i e, téma e, přenosu prostředků můžeme propojit s interinstitucionální spoluprací. Možná se nám tady podaří najít, zavést nějaké kritérium, kterým to budeme poměřovat, tak, abychom mohli poměřovat tuto spolupráci. Brexit. Bylo o tom hovořeno. To je obrovské téma. Já sama jsem Um, aktivní v oblasti bank, EBA, byla jsem um, aktivní jako stínová zpravodajka. Viděli jsme teď, že je to veliké téma, um, to, že tento nájem má být do roku 2030 placen uh, v Londýně. Jak se dostat z této nájemní smlouvy, to bude určitě věc, před kterou budou zodpovědné osoby stát a budou muset vyřešit i e, v médiích se o tom bude e, informovat. Myslím, že musíme být velmi opatrní a měli bychom e, v, u agentur věnovat pozornost tomu, když máme dlouhé nájemní smlouvy nebo jiné delší smlouvy, na delší období, jestli bychom neměli učinit určitá opatření, jestli bychom neměli mít maximální období, tak abychom se do budoucna postarali o větší flexibilitu mm, než tomu bylo v případě této agentury. To je takový příklad, z kterého se můžeme poučit a mohli bychom vyvodit z toho lepší návrhy pro aktivity do budoucna. Děkuji. Mám na seznamu Tomáše Zdechovského paní předsedající. Já bych chtěl říct, že discharge agentur je taková vysoká škola. Možná bych řekl, že je to takový PhD, který si tady každý rok děláme. Proto podporuji to, co říkal kolega Sarvama, že přítomnost všech členů kontkomití by měla být naprosto, naprosto samozřejmá a že by se určitě měli všichni uh, všichni zapojit do této diskuze, protože je velmi důležitá. Já sám tady v parlamentu po čtyřech letech, kdy dva roky jsem byl šedou, eh, šedou agentur, mm, tak eh, můžu říct, že řada témat, který tady je zmiňováno, se změnila na základě toho, že my jsme byli kritičtí proto pokud reportér, popřípadě stínoví zpravodajové nebudou kritičtí k agenturám a budeme říkat, agentury jsou perfektní, tak se prostě nic zase nezmění a ukolíbáme se v tom, co tady bylo. Já třeba uh, myslím si, že discharge to úplně nespadá, ale měli bychom tady skritizovat Evropskou komisi za tu geografickou disproporci. Já cestuju po agenturách vlastně Eh, od začátku, co jsem tady v Evropském parlamentu a musím říct, že většina z nich je na západě. Prostě Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko a další země, prostě Slovensko, agenturu nemají. A máme tady 40 agentur a máme 28 zemí. Proč nejsou v těchto zemích. Proč nepřemýšlíme o změně těchto agentur? Není to jenom o přítomnosti agentury, o agentuře v této zemi, ale je to o viditelnosti Evropské unie. A s tím souvisí druhá věc když jedu, jezdím do agentur, tak třeba najít nápis, že ta agentura někde sídlí. Promiňte, ale je to jak honění kočky s myší. My vždycky napíšeme do, do discharge, že agentury mají zvýšit svoji viditelnost tak dobře, pak tři měsíce vidíme na sociálních sítích veškerých agentur, že se předání v tom, že nám otvítují jednu či druhou věc. Někteří to dělají systematicky, třeba Europol eh, se to nebo Eurojust se to naučili, ale některé opravdu zvyšují v souvislosti s discharge množství tweetů nebo informací o své činnosti. A proč to není kontinuální? Proč musíme ty věci dohledávat? a to si myslím že musíme, musíme tady říct. já jsem třeba navštívil tenhle rok eurofond. viděli jste někdo sídlo eurofondu? krásný místo, zámeček uprostřed, uprostřed zahrady v Irsku, nedaleko Dublinu. Ale kdy se tam naposled investovalo? Viděli jste to zařízení? A to bude stát obrovské peníze. Proč se kontinuálně do těch eh, prostor neinvestuje. Byl jsem v Sedefobu, krásné místo nad eh, Soluní, nad Tesaloniky. A proč se tam neinvestuje? Proč necháváme ty, ty uh, budovy schátrat? Byl jsem v EASu. EASO řešíme tady několik let druhou budovu. Jak to, že ta druhá budova vlastně už není v našem pronájmu? Co se týká transparentnosti třeba u e- EASA, bez ohledu na to, co tady říkal kolega Sarvama, tak jsme narazili na jiný problém. Proč musí EASO, když je na misích, přes agentury najímat lidi? Proč je nemůže najímat přímo? A to by nám měla komise odpovědět. K building managementu už jsem se trošku zmínil, ale to je obrovský problém, kde je potřeba opravdu vyzvat komisi, aby building management agentur prostě zlepšila Někde se můžeme hádat, že nájem je drahý, ale možná někde můžeme říct, že nájem nebo místnosti, kde jsou tyto agentury, jsou naprosto nevyhovující. Také prezentace práce. Já to říkám, prostě ryba smrdí od hlavy a když nejsme schopní, schopní opravdu tu práci těch agentur, uh, agentur odkomunikovat, tak se nedivme euroskepticismu. Nedivme se tomu, že lidé nerozumí Evropské unie spolupráce s členskými státy já doufám barte že se tomu budeš věnovat ve své zprávě protože ta je hrozná v řadě členských států, Řecko, Polsko si zmiňoval. Jsou to, jsou to ale i některé členské státy, Francie. Prostě ta spolupráce s tím státem, státem je někdy, někdy neskutečně složitá a někdy vyřízení takových banalit, jako zřízení Evropské školky nebo zřízení nebo podpora té agentury agentury ve infrastruktuře je naprosto děsivá a narážíme tam na spoustu, spoustu problémů. A potom síť agentur. Já bych řekl, že síť agentur je výkladní skříň to, co bych nejméně kritizoval, je ta spolupráce. Myslím si, že ten pokrok je tam vidět obrovský. To, když si vezmu před třema a půl rok, roky, jak vypadala síť agentur a jak vypadá dnes, to si myslím, že tam se hodně pokročilo. A třeba díky síti agentur dochází ke společnému um, náboru osob, nákupu některých služeb. A to je třeba věc, kterou já osobně bych pochválil a chtěl bych ocenit ty ředitele, kteří stáli v posledních letech v síti agentur eh, poslední tři roky, protože ty tam udělají obrovský kus práce. Takže to je jenom k tomuhle z tomu a omlouvám se, že jsem si vzal na delší dobu slovo, ale měli jsme čas z předchozí discharge, tak si myslím, že je potřeba to využít a navíc agentur je hodně, takže ten čas bychom tomu měli věnovat. Děkuji. Uh... Poslední stínový zpravodaj Denis de Jong. Děkuji, paní předsedající. Rád bych rozptýlil obavy pana Zdechovského. Je samozřejmé, že agentury jsou důležité. A je samozřejmé, že stínoví zpravodajové by měli ukázat, eh, jak jsou ty agentury eh, důležité, ale zároveň tady máme určité časy, které jsou na to vyhrazené, já se toho držím. Ale souhlasím s vámi v tom, že to je eh, tedy nadmíru důležité téma. A podobně také další zprávy, které máme dnes na programu. Já jsem tady s velkou radostí pročetl zprávy Barta Stáze. Nicméně to ve mně vyvolalo určité otázky. Já musím říct, že těch otázek bylo více než v loňském roce nebo než v předešlých letech napadla mě jedna věc. Já naprosto chápu, že EASO v tuto chvíli nemůže dostat absolutorium. Vzhledem k problémům, o kterých víme a které tedy souvisí s managementem. Nicméně, pokud se podívám na další dílčí zprávy k těm agenturám, tak bych rád vyzdvihl například Evropskou, Evropský institut pro inovace a technologii, tak tam je odstavec, ve kterém se hovoří o tom, že pan zpravodaj má velké starosti v tom smyslu, že eh, doporučení účetního dvora za roky 2014 a 15 nebyly ještě plně, eh, nebyla ještě plně naplněna a ani nápravná opatření. Hovoří se tam o určitých nesrovnalostech a já se proto ptám, kde má probíhat ta hranice, kdy to eh, absolutorium neudělíme, protože pokud nejsou eh, provedena nápravná opatření, tak prostě řekneme, no jo, škoda. Eh, a nebo, nebo neudělíme to absolutorium. To je otázka, kterou jsem k tomu chtěl položit. A druhá věc, viditelnost agentur. ono to vychází už z toho, že ty agentury sílí, sídlí v jednotlivých členských státech. Už díky tomu by měly být viditelnější, ale pokud se zeptáme, kde má například sídlo Eurojust, eh, tak to málo kdo bude vědět. To znamená, že eh, možná to jde v tomto ohledu příliš daleko. Otázka zní, kolik lidí na Maltě například vím, eh, kde sídlí agentury, které nejsou na Maltě. Mělo by to platit v přeshraničním měřítku a to je strukturální záležitost, kterou bych chtěl v tomto ohledu nadhodit. My to nepochybně zmíníme i v té naší interinstitucionální skupině, protože je to důležitá otázka. Týká se to nových potravin nebo registrace nových chemických látek. To jsou záležitosti, které jsou pro každodenní život lidí velmi důležité. A zároveň je to tak, že mnoho lidí vůbec neví, že například je nějaká agentura v Helsinkách. A to je podle mě věc, která by nás měla neustále znepokojovat. A kromě toho je tu ještě jedna palčivá věc, a sice, že existují agentury, které působí ve své odborné oblasti, spolupracují s jinými agenturami, za to je můžeme pochválit, to můžeme hodnotit pozitivně, ale občanům můžeme jen těžko vysvětlit, že Například Policejní akademie je v Rakousku a Europol je v Hágu. To je těžké na vysvětlení. Jak to máme občanům vysvětlit? To znamená, že já bych se chtěl tady při udělování absolutoria soustředit i, i na tyto věci. Rád bych to ještě jednou zmínil. Měli bychom se na to soustředit. Eh, my můžeme eh, samozřejmě k tomu vyslovit pouze určitá doporučení, ale měla by se tím zabývat i Rada ministrů a komise. Pokud jde o financování, tak musím říct, že je možno zaznamenat trend, který je poměrně pozitivní. A sice to, že agentury se snaží financovat do značné míry prostřednictvím poplatků, ale vzpomeňme, jak to bylo eh, při aféře Dieselgate. V takovém případě tedy nedochází k financování z poplatků, ale z rozpočtu. A myslím si, že agentury by tady měly mít tady jasnější pravidla. Kromě eh, toho jsem se zaměřil ještě na jednu věc a sice úspory na zaměstnancích, šetří se na zaměstnancích a zaměstnává se nebo najímá se stále více externistů, ale ve skutečnosti je to řešení, které je mnohem dražší. To znamená, že tím nedostojíme eh, tomu cíli 5% úspor. A nyní ještě k přesunům personálu my jako parlament bychom se mohli zamyslet nad tím, jak je možno přesun personálu mezi agenturami zařídit. Je to takový svébytný systém a jde o eh, know-how nebo expertízu. Expertízu z jedné agentury nemůžete úplně jednoduše využít v nějaké jiné agentuře. To znamená, že i to je ta palčivá otázka. Eh, síť agentur. Další důležité téma. Podle našeho názoru potřebujeme nějakou jasnou strukturu pro koordinaci, protože jinak se ta spolupráce nepodaří. Ale pokud jde o kompetence té sítě agentur, tak pokud dojde k problémům, tak najednou ta síť může říct, no jo, ale agentury jsou samostatné subjekty a my jsme tu pouze proto, abychom ulehčovali jejich vzájemnou komunikaci. U nás v Nizozemsku eh, jsou soudci, ale jsou nezávislí a eh, pokud jde o jejich síť, tak eh, ta přeci jen má určitou, určité povinnosti. To znamená, že to, co řekne je závazné. Mohl bych hovořit ještě dál, ale nebudu se eh, k tomu široce vyjadřovat, nebudu konkrétně hovořit o jednotlivých agenturách, řeknu spíše jednu všeobecnou věc, která platí v podstatě pro všechny. Domnívám se, že Evropský účetní dvůr provádí nebo prováděl u agentur jen velmi málo přímých kontrol. Já vím, že je to časově náročná záležitost, pokud by to měl dělat tedy účetní dvůr. Ale myslím si, že když hovoříme o poškození image agentur, tak si myslím, že bychom tomu měli věnovat větší pozornost. A v neposlední řadě Hovořili jsme o víceletém finančním rámci a určitě bude eh, řeč i o tom, jak je možno tedy co možná nejefektivněji vynakládat prostředky, jestli tedy potřebujeme všechny agentury, jestli například potřebujeme agenturu pro železnice, eh, tak jak to tedy schválila rada, včetně dvou sídel v rámci víceletého finančního rámce by představitelé eh, států měli překonat svůj stín a eh, přistoupit k tomu racionálně, protože za tu současnou situaci nemohou agentury, ale usnesení, které přijali právě oni. Takže to jsou některé spojené otázky, které vlastně probereme v dalším bodu. Abychom ukončili absolutorium agentur, máme tu z DG Home zástupce generálního ředitele, který se měl, se měl vyjádřit a je odpovědný. A pokud chcete dát slovo zástupce generálního ředitele DG Home, můžeme mu dát slovo, pan Mordiu. Nemám, co bych doplnil. Zpravodaj odvedl s velkou péčí a s velkou vážlivostí vyrovnal se svým úkolem a já nechci spochybňovat eh, žádný z jeho závěrů. Děkuji. Máte slovo, Barte, závěr. Děkuji, děkuji Martino. Pozitieve eh, opmerkingen uiteraard. Eh, děkuji všem za pozitivní poznámky, pozitivní reakce. Krátce bych se vyjádřil k některým bodům, především tomu, co, k tomu, co řekl Denis. Pokud jsem to správně počítal, tak to bylo celkem 8 eh, komentářů. A kromě toho jste hovořili o zprávě OLAFu k EASO, která by snad měla být tedy k dispozici eh, v září tohoto roku. Já mám s Olafem i neformální kontakty, ale ono to konec konců nezáleží pouze na Olafu, kdy bude ta zpráva k dispozici. Já vím, že Olaf se té záležitosti věnuje velmi pečlivě, velmi intenzivně. A pokud je udělení absolutoria odsunuto a pozastaveno, tak eh, by to potom v tom eh, druhém nebo třetím týdnu v září mělo být zase eh, zahájeno a určitě budeme tedy v těsném kontaktu s OLAFem. V polovině září se tím tady začneme znovu zabývat a do té doby už určitě budeme od OLAFu vědět, jak se to má, jestli tedy na tom můžeme dále pracovat nebo ne. A jestli tedy máme udělení, to absolutorium zamítnout. Nevím, jestli jsme schopni na Olaf tlačit v tom smyslu, že by se měl vyjádřit do nějaké doby. Já jsem přesvědčen o tom, že se tomu Olaf tedy bude věnovat dostatečně intenzivně a řádným způsobem. Musím se nasadit brýle, abych přečetl poznámky. Něco jsem si tady poznamenala, bohužel už přesně nevím, co to je, ale vyjádřím se k tomu, co řekl Denis. Řekl, že je tady určitá nerovnováha. My jsme u EASA absolutorium odložili, ale na druhou stranu jsou tu jiné agentury, kde jsme také vyjadřili určité kritické poznámky a zároveň jsme to absolutorium neodložili. Já to chápu, to je do značné míry oprávněná poznámka a myslím si, že bychom se měli domluvit se stínovými zpravodaji. Kde je ta hranice? Kdy ještě to absolutorium doporučíme a kdy ne? hranicí je pro mě vyšetřování ze strany OLAFu. Určitě jsem i cítil, jestli ostatní frakce stojí za mnou nebo ne. Myslím si, že až budeme mít zasedání tínových zpravodajů a až tedy 1. března budeme mít k dispozici eh, všechny pozměňovací návrhy, tak se o tom můžeme ještě jednou pobavit a můžeme se rozhodnout, kde tedy bude ta hranice. Děkuji, Denisy, za tvoji poznámku. A nyní tady k viditelnosti agentur. Já neustále hovořím o viditelnosti. Možná, že jsem to neformuloval eh, nejšikovněji, ale v každém případě mě šlo o to, aby ty agentury byly viditelné a ta viditelnost je důležitá především u těch grémí nebo organizací, které E, spolupracují s agenturami přímo. Jde o ty, kteří jsou tedy v těsném kontaktu s agenturami, ať už jsou to organizace, které se zabývají azylovou politikou a kteří, které tedy dobře vědí, co dělá EASO nebo co dělá Frontex. Pokud jde o e, experty v oblasti potravin, tak ti nepochybně chápe, chápou, jaký význam má EFSA. Podobné je to s EMO a tak dále. My jsme zorganizovali kolokvium a v každém případě můžeme říci, že cílové skupiny, které se zabývají eh, prací jednotlivých agentur, eh, se tomu věnují poměrně dobře, ale vždycky jde o tu konkrétní agenturu. Kromě toho jsou tu určité klastry těch agentur, které se věnují podobnému tématu, například Policejní akademie a Frontex. A ta skutečnost, že sídlí v odlišných zemích, že nejsou na stejném místě, to je věc, eh, která stojí za zamyšlení nebo za diskuzi. Pokud eh, k tomu bude předložen pozměňovací návrh, tak se nad tím můžeme ještě zamyslet. Pokud jde o poplatky, tak to je nepochybně relevantní diskuze, která bude tedy eh, vedena na odborných výborech. Já sám jsem ve výboru pro životní prostředí a tam se o tom diskutuje. I pokud jde o EFSU, eh, já souhlasím s tím, co řekl Denis, musí tu být jasně stanovena hranice. Pokud eh, průmysl platí nějaký poplatek, by, tak by tam neměl být přímý vztah mezi výškou nebo výší e, toho poplatku a tím, jak je dotyčné téma relevantní. Denis navrhuje, aby to financování bylo součástí rozpočtu komise a aby tedy e, komise vyplácela peníze agenturám, tak to je věc, nad kterou se musíme dále zamyslet. V některých zprávách, především v horizontální zprávě, je řeč tedy o úsporách, především o tom pětiprocentním snížení. I o tom tu byla řeč. Když jsme hovořili s agenturami, tak se ukázalo, že skutečně najímají velké množství externistů a to, co řekl Denis, je oprávněná obava a já jsem ochoten tedy přijmout i určité doporučení v tomto smyslu. A nyní tady vzájemná spolupráce agentur, síť agentur, respektive koordinace jejich činnosti. Domnívám se, že v horizontální zprávě bychom měli v jednom odstavci lépe definovat, co tedy by mělo být pravomoci této sítě, jaké by měla mít kompetence. A myslím si, že nám to velmi pomůže při všech dalších diskuzích. A pak ještě jedna argument, jeden argument, který nám pomůže přesvědčit radu, protože rada byla uh, při minulých příležitostech velmi zdrženlivá. Když se diskutuje o víceletém finančním rámci, tak já tedy souhlasím s tím, co jste na tuto adresu řekl, víc k tomu v podstatě nemohu říci. A nyní ještě eh, ta poznámka, kterou prostě nemohu rozluštit. Co jsem si to tady poznamenal? Už to prostě nevím. Ale v každém případě můžu poděkovat. Rád bych poděkoval například EFSI, protože v tuto chvíli EFSI mm, převzala koordinaci v rámci sítě, dělá to skvěle. Pan Erl nám určitě ve slunečné parmě naslouchá a já mu za, její, za jeho koordinační činnost děkuji. A na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří mi pomáhali. Cecil, která sedí hned vedle paní vedoucí referátu, přišla přesně v, tom, v tu chvíli, kdy jsme se tím začali zabývat. Je to vlastně první řada zpráv, kterou doprovází. Musím říct si, že pracuje jako pitbull. Chytla se toho jako pitbull a pomáhala mi uh, i všem ostatním. I, rád bych poděkoval i oběma poradcům, ale právě paní kolegyně nad náma držela pevnou ruku, upozorňovala nás neustále na lhuty, které musíme dodržovat. Takže jí děkuji za velmi efektivní a kompetentní práci, protože díky ní se nám podařilo všechno předložit včas. Já si myslím, že to tedy bylo poprvé, kdy jsme tímto způsobem spolupracovali a e, byl to tedy, byl, byla to první e, velká práce ve výboru KONT. Děkuji za to. Děkuji, Barte. Děkuji mnohokrát. Myslím, že ta rozprava byla velmi zajímavá. Díky za ní. A než dám slovo paní předsedkyni, řeknu vám, paní předsedkyně, že jsme si všichni stěžovali na účast při pondělním odpoledni a je velmi důležité zmínit, že bychom měli být více zastoupeni. Na druhé straně je třeba mít radost toho, co řekl Bart na začátku, že v agenturách by měla být větší rovnováha pohlaví a tady můžeme říci, že ta rovnováha byla zajištěna velmi dobře. Jako vždycky, nejlepší jsou tady a ten zbytek, to není důležité. Já jsem byla eh, eh, na té akci s eh, prezidentem Tajany, šlo jednoho italského politika a spisovatele, proto se dostavuje až teď. Ano, my jsme měli pracovní skupinu k tématu agentur. Eh, minule jsem měl potěšení se té poslední zúčastnit, eh, trošku jsem se zdráhala, protože eh, existuje užitečný způsob, jak trávit věci tím, že se na něčem dohodneme a pak se to nedodrží. A proto první moje otázka pro nás, Denis de Jung je členem, jestli tato pracovní skupina už má, má jinou osu zaznamenává než ty předešlé. Denis, máš slovo. Yeah, thank you, wel, uh... Paní předsedkyně? Ano, to je určitě velmi nepříjemná otázka. Velmi nadšeně jsem se účastnil eh, práce té první pracovní skupiny. Mm, eh, mandát byl dost psáhlý eh, a proto jsme měli velká očekávání. Doporučení máte k dispozici ta byla začleněna do podkladu a když se eh, si ta doporučení pročtete, tak zjistíte, že říkáme, že je dobré, když komise eh, to převezme do svého pětiletého posouzení. Eh, jestli byla ta pracovní skupina užitečná, určitě jsme měli užitečná setkání a porady, ale nedostali jsme se moc dál. To je můj osobní pocit. Je to tak, že Tady máme pocit, že eh, pár zpráv o pokroku tady bude, budeme se tím zabývat, ale celá ta věc je dost ožehavá, to cítíme. Jde o věci jako eh, dopady eh, krácení počtu zaměstnanců, o tom ještě budu později mluvit, ale co se týče mandátu této pracovní skupiny, tak tady bychom se mohli dostat k dalšímu klastrování těchto agentur a k překrývání se mandátů. V sociální oblasti eh, máme agentury, které eh, eh, mají podobný mandát a tady se určitě dají některé věci udělat lépe. Ale pak je tu otázka, jestli se ujme iniciativy parlament, to by mohlo být. Avšak často jsou tu kompromisy, které se týkají členských států a to se pak zase projevuje ve stanoviscích předsednictví, nikdo by vlastně nechtěl otevřít pandořinu skřínku. Pak se žádá komise, aby eh, vypracovala zprávu, eh, která taky není moc eh, skvělá. A zprávu, kdy se věci nepojmenovávají správnými jmény. Máme tady i příklady z dřívějších diskusí jak eh, říkal zpravodaj eh, Bert Stas, pokud všechny právní agentury eh, dáme dohromady, tak se Malta musí, musí Malta rezignovat na agenturu a v zásadě je to taková hra karetní v radě. Pak je tu agenda vládních zástupců v radě, to se o tom ještě určitě bude mluvit, ale jestli Eh, tu něco opravdu nastane, jestli se o těch věcech bude mluvit, tak tady příliš optimistický nejsem. Jak bylo řečeno, je to pár eh, diskuzí, které se musí vést dál. Podle mého názoru je nezbytné, aby financování agentur a personální obsazení bylo ještě detailně rozpracováno. Jednak jsme mluvili o poplatcích, a i o tom, že když se sama agentura financuje a není nežádá nic z rozpočtu, tak e, máme udělit absolutorium takové agentuře. Podle mého názoru e, samozřejmě musíme absolutorium udělit, protože nejde pouze o e, vydávání finančních prostředků, jde také o zodpovědnost a o případný image nebo riziko, že bude tento image, image poškozena. Je to více věcí, které musíme osvětlit. Není to jenom finanční stránka věci. Ale to i nadále je tématem a určitě eh, to tak i eh, zůstane. Dále musí agentury být nezávislé na poplacích. Musí to být nepřímo z komise financováno, aby Eh, to mohlo být kontinuálně financováno. I o tomto body budeme mluvit. Máme tady pilotní projekt EASA. Jde o bezpečnost eh, eh, letadel a komponent letadel, o tom jsme podrobně hovořili, komise tady dala dohromady pár ukazatelů mm, a já jsem se na ty ukazatele kvality podíval. Jde o to, aby agentury byly příliš eh, závislé na poplacích a mm, to, co se za to pak dostane, otázka je, co se eh, dostane podle těchto ukazatelů kvality. Tady eh, stojí, že mají být přátelské vůči zákazníkům. Tedy, aby i zákazníci z oblasti průmyslu byli rychle obslouženi a ty lhuty bývají mnohdy velmi těsné. Mnoho se nemluví o kvalitě eh, letadla nebo komponent jiných. Ehm, ehm, tady máme jenom takové poloviční ukazatele a to je něco, co nám ehm, dělá starosti. Mluvil jsem se s paní eh, místopředsedkyní Georgievou a vyměnil jsem si s ní maily, ale nikdy jsem nedostal odpověď komise. Je to pilotní projekt a ten by měl být převzat i od ostatních agentur. Je to uzavřená diskuze. Z našeho pohledu, pohledu výboru pro rozpočtovou kontrolu, ehm, bylo to, co jste paní předsedkyně říkala, velice dobré. Hodně energie a práce bylo investováno do toho, ale výsledek není zas tak moc pěkný. To je politování hodné, máme ještě rok času. Pokud eh, náš eh, výbor s ním bude souhlasit, tak eh, si myslím, že bychom mohli ještě odvést dobrou práci. Ano, děkuji. Chtěla bych poděkovat kolegovi De Jongovi, protože je to obrovsky náročné. Já jsem to sama zaregistrovala a musíme děkovat různým grémím v eh, parlamentu. Tady jsme agentury pročesávali, eh, z různých eh, pohledů jsme se na ně dívali pomocí všech možných grémí institucí a musím říct, že jsme dali dohromady velmi dobrý materiál. O agenturách víme všechno a zároveň nejsme schopni rozhodnout minimální věci, jako například fúzi těch, které dělají podobné věci. Eh, tam, kde se činnosti překrývají. A tady jde o to je odstranit. Mm, ty největší problémy eh, v správě eh, v financí v těchto agentur je nepochopitelné, že všechno víme a zároveň Nejsme schopni činit nějaká rozhodnutí, když jde o dohodu s radou. Tenkrát, to bylo španělské předsednictví ještě, a od té doby mám celý takový kufr eh, dokumentů, eh, protože ono je to velice těžké to sebou nosit, eh, ale my všecko už víme a všechno jsme zpracovali a vlastně bychom mohli i pro rozpočtovou kontrolu udělat celou řadu zajímavých rozhodnutí a přesto jsme zajatci celého tohoto systému a upřímně řečeno Ehm, docela chápu, že ehm, to posiluje antievropany. Není možné, že bychom nebyli schopni spolu s radou a členskými státy mm, učinit některá zásadní rozhodnutí. To přeci není možné. Proto mohu pouze eh, poděkovat, musíme eh, pokračovat. Možná se stejnou ambicí musíme pořád znovu nadnášet toto téma a musíme se zajímat o rozpočty agentur, eh, případně se postarat o alternativní řešení při našich rozpočtových poradách. Je velice politování hodné, že tady eh, v Kokobu nemáme partnera, kterého bychom potřebovali k tomu, abychom tyto věci účinněji mohli prosadit. Je to nekonečný příběh. Je hezké, že jsme tak daleko, jak už jsme byli. Pokud ještě si přeje někdo se ujmout slova, oslo, slova, tak prosím, může teď. Jinak bych eh, řekla, že to vezmeme v úvahu. Mm, eh, my jsme, tady máme dopis, tady stojí přesně tady. Otázka je, co s tím udělat. Samozřejmě, že bychom mohli mohla Možná bychom mohli napsat dopis. Denisy, máš nějaký návrh postupu, co bychom mohli s těmito doporučeními ještě udělat, abychom potrhli jejich význam? Je tady nějaká, nějaký nápad, třeba dopis nebo něco jiného, co bychom eh, tedy předsedovi rady? Eh, ano, Já si myslím jednu věc, a je to i eh, v tom follow-up. V červenci roku 2008 by se měla konat, 18 by se měla konat schůzka. A já si myslím, že by bylo dobré, kdyby tedy koordinátoři eh, sepsali dopis, ve kterém by bylo jasně řečeno, co od té schůzky očekáváme. Bylo by dobré, kdybychom to tedy jasně formulovali, kdybychom do toho vtělili pár priorit. to nepochybně bude velmi efektivní způsob. My jsme v té interinstitucionální skupině nedostatečně zdůrazňovali, že to má propojení s víceletým finančním rámce a to do toho dopisu můžeme taky ještě dopsat. Dobře, za eh, komisi promluví paní Michailová, prosím. Um, no, Jsem k dispozici, abych na eh, otázky, ale nemám, co bych zde doplnila. Komise je velmi spokojena s eh, prací tří institucí, které se sešly a dohodly se na doporučeních a my vítáme, že parlament podpořil tyto doporučení, komise učinila to samé a budeme nabádat radu, aby se k tomu přidala co nejrychleji. Otázka zní, jakým způsobem ta doporučení budou realizována, v jakých časových úsecích. Takže prosím, máte slovo. Um, ta doporučení nepředpokládají nějaký časový rámec. Obracejí se na, všechna, na všechny tři instituce a agentury. Není tu žádný časový horizont. A pokud jde komise bude postupovat v souladu se svými běžnými záměry. My jsme, my jsme u těch doporučení nezaznamenali nějaké konkrétní doporučení. Další jednání skupiny bude v červenci 2018, kde všechny tři instituce se mají sejít a vyhodnotit pokrok. A to je možná ta první příležitost v čase, jak to řešit to je skvělé. Když není žádný časový plán, tak v podstatě můžeme začít hned a nebo zítra. S čím je problém? Můžeme to začít hned realizovat, eh, když není žádný či- konkrétní časový plán. To mě musíte potom ještě vysvětlit. Prosím. So the, the group agreed... Skupina se na posledním jednání shodla, že je to v souladu s jednotlivými postupy, že každá instituce Eh, vlastně samostatně podpoří ta doporučení a až budou podpořena všemi institucemi, tak mezi institucionální pracovní skupina je schválí. Parlament, komise schválila doporučení, ale rada zatím neschválila doporučení. Tak je to. Dobře, my tady vycházíme z toho, že ale pracujete velmi pilně a že už nyní se tomu věnujete, že už nyní přes, přemýšlíte o tom, jaký bude ten časový plán a co kdo kde bude schvalovat, protože pouze tak se dostaneme vpřed. Protože pokud budeme vyčkávat, tak ničeho nedosáhneme. Vyčkávali jsme už třeba deset let. Takže já bych byla ráda, kdybyste nám předložili nějaký časový harmonogram, dokdy co bude realizováno, nebo dokdy by co mělo být realizováno. Šlo by to? Mohu jenom zopakovat, že žádné z doporučení neobsahuje nějakou povinnost následných kroků. Komise má informovat rozpočtový úřad v rámci rozpočtového řízení o své práci, takže ta doporučení jsou formulována tak, jak jsou dohodnuta třemi institucemi a musí být podpořena všemi třemi institucemi. Tak je to řečeno v tom doporučení. Není tam žádný konkrétní časový horizont. Dobře. Ale v těch doporučeních se praví, to nejsou konkrétní doporučení, ale přesně se to popisuje, co by bylo možno dělat, kdyby člověk něco dělat chtěl. A proto je důležité, aby komise na těchto věcech dále pracovala, aby formulovala nějaká doporučení. Eh, takže eh, by bylo dobré, kdybyste se tomu věnovali velmi intenzivně, eh, vrhli se na to, protože není možné, abychom i nadále pouze vyčkávali a dívali se jeden na druhého. Úkolem komise je to, aby tedy předkládala návrhy a pokud někdo ty návrhy nepřijme, tak eh, bychom mu měli vy, To se občas děje. Ale takhle prostě jenom vyčkáváme a já si myslím, že to není dobrý postup. Yes, so the recommendation... Ano, skutečně doporučení jsou formulována tak, že každá instituce musí vzít v úvahu v rámci svých pravomocí. A samozřejmě komise svou práci bude organizovat podle této iniciativy, takže pokud tam budou legislativní návrhy, tak do toho samozřejmě budou zapadat. Přesně tak, Denisy, v červenci máme tyto pracovní skupinu, takže u našeho prvního, při našem prvním zasedání v září to vlastně můžeme dát na pořad jednání a říct um, příští kroky a pak do našeho zasedání v září komise může předložit ony další kroky na základě toho, co se domluví a odsouhlasí. Můžeme to takto udělat? Prosím. Ano, no tohle, toto určitě, ale myslím si, že eh, nám postoj komise také ukazuje, že by bylo dobré, kdyby se řeklo i něco o tom, co potřebujeme na zasedání v červenci 2018. Jinak um, pak eh, zjistíme, že to nebudou doporučení, která si všichni přejí. Ale je to dost podivné. Před půl rokem jsme eh, toto už zjistili při eh, práci této pracovní skupiny a vycházím z toho, že to, co tady bylo řečeno, kdy ehm, komise měla dodat dodatečné informace, že na to bychom neměli čekat do července. Už předem bychom měli dostat odpověď. Eh, spolu s Jencem Gajerem eh, z rozpočtového výboru bychom to mohli udělat. To by bylo dobré doplnění. No, tak to uděláme tak, že se pokusíme v květnu eh, si stanovit termín, kdy generálního tajemníka nepozveme, a pak se pokusíme stanovit další kroky spolu s komisí. V květnu květnu s rozpočtovým výborem a s výborem pro rozpočtovou kontrolu. Probereme tu otázku ehm, provedení doporučení, dokonce domluvíme si další kroky a eh, ty budeme přesně sledovat, tyhle další kroky. Bude špatná zpráva, když budou pozvání i šéfové, to je vždycky špatné, ale není to možné udělat jinak. A eh, budeme trvat na tom, aby pan generální tajemník ehm, se sám obtěžoval přijít. Děkuji vám za pochopení. Takhle to uděláme, takže jsme na konci tohoto bodu pořadu jednání a dostáváme se k udělení absolutoria. Ta, absolutoria Consultoria eh, Joint Undertakings, mm, eh, představení zprávu. Naším zpravodajem je kolega Hayes, mm, který se okamžitě ujme slova a představí nám svou zprávu. Prosím. Thank you very much indeed. Děkuji, paní předsedkyně. Mám jenom několik obecných poznámek, než se dostanu k poznámkám k jednotlivým podnikům, o kterých dnes jedn... letos jednáme. Myslím, že je důležité, abychom pochopili, že tento proces vychází z velmi významných zpráv od účetního dvora, které přichází na ročním základě. A v naší snaze reflektovat vlastně, co přichází v těchto zprávách a také, co vychází ze slyšeních, která jsme organizovali před určitou dobou, a kde jsme, a kde jsme se snažili vlastně představit spravedlivý odraz toho, co probíhá ve společných podnicích. Co je pozitivní a co je negativní. Lidé někdy mají pocit, že se stávají obětí negativní zprávy a já jsem nenavrhl, že bychom neměli udělit absolutorium. Naopak, měli bychom ta absolutoria udělit, ale chtěl bych komentovat některé otázky, které z toho procesu vysvětlit. A je také důležité zde uvést, že je to klíčové pro celou evropskou ekonomiku pro v oblast pracovních míst výzkumu. A když se podíváme na kalendářní rok, kdy proběhla tato šetření na rok 2016 a kde v osmi společných podnicích bylo investováno 1,8 miliardy euro, a je to skutečně velmi rozvětvené partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem a výdaje z MMF jsou odraženy takovým způsobem, že zde je absolutní vlastně dohledatelnost v rámci společných podniků. A to vychází také ze zprávu Četního dvora, takže z našeho pohledu, a zmínil jsem to soustavně, chceme skutečně zde poukázat na dobré výsledky. Chceme jasně ukázat, co funguje a také chceme jasně ukázat, kde je třeba významných zlepšení, zejména z hlediska rozsahu těch investic 1,8 miliardy euro, což je o něco více než 1,3% z MMF. Měli jsme významná slyšení, jsme slyšeli čtyři zástupci fuze energie, přechod na železnici Excel a inovativní medicína. A během krátké chvíle jsme slyšeli informace o všech dalších podnicích a také jsme slyšeli, co vyplynulo z té zprávy. A to se týká i některých dalších otázek a snažíme se soustředovat na monitoring vnitřních kontrolních systémů a zdůraznit ty věci, které by se měly zlepšit do budoucnosti. A vím, že některé společné podniky jsou zklamány formulacemi ve zprávě. A já si zatím stojím. Je to důležité. Je důležité, abychom hovořili otevřeně o tom, co se daří a co se nedaří. A nemá to být eh, nějaká hrůzná, hrozná kritika těch podniků, ale je to snaha dosáhnout zlepšení do budoucnosti vzhledem k rozsahu financování pro tyto společné podniky. Máte mou zprávu já předložím pozměňovací návrh, k některým zprávám, pokud jde o chyby, ke kterým došlo v původní zprávě účetního dvora. A ty věci vlastně se ukázaly od našich slyšení. A jenom takový e, stručný souhrn, pokud jde o inovativní medicínu. E, my jsme zdůraznili ve zprávě, že je to třetí, když jsme přesáhli práv 35 a musíme zaznamenat zlepšení v následujících letech. Já jsem zdůraznil skutečnost, že příspěvek odvětví, tedy farmaceutického průmyslu, musí být také potvrzen. A to je otázka, kterou jsme zdůraznili. Také jsme uvedli, že došlo k významné prodlevě, pokud je o platby pro klienty, jako jsou malé a střední podniky a univerzity. A to mělo dopad na výzkum, který byl prováděn. A také jsme dostali další vysvětlení od společných podniků. A zde se vlastně vysvětluje tu otázku prodlení, spoždění. A já se pokusím to také vlastně zohlednit v pozornocích návrzích. Pokud jde o zprávu Excel, jediná významná poznámka je, že 24 z 28 účastnících států v Excelu poskytlo příspěvky a ty příspěvky přesahují 49% vlastně celku. Takže tady jsme se snažili upozornit na nutnost, aby účastníci se státy se více podíleli na financování, abychom dosli, pokud jde o shift to rail, přechod na železnici, tam u procesu absolutoria jsem zdůraznil některé obavy okolí otázky strategie proti podvodům, a také jsme uznali, že došlo k pokroku a snažili jsme se představit právě tuto strategii Fusion to Energy. I tady, pokud je o prodl- prodlení a spoždění u plnění těchto významných programů, to, to prodlení není 15 let a chápu důvody, proč k tomu došlo. Ale myslím, že je správně, že jsme to poukázali vzhledem obrovským budoucím příspěvkům, aby ten projekt se skutečně dostal na úroveň, kdy vlastně bude možné plnit cíle tohoto společného podniku. Budu předkládat své návrhy, abychom vlastně mohli předložit aktualizované údaje, které jsme získali od té doby. Ale také vítám tu, proti, tu strategii proti podvodům ve společném podniku. Pokud jde o CISARu, kolegové to budou určitě komentovat. Pokud je o je třeba, aby členové společného podniku investovali v, na výš, do výše 7 miliard a zatím příspěvky nepřišly. Je to otázka, kterou budeme bedlivě sledovat v rámci procesu absolutora na příští rok. U projektu u podniku Clean Sky, letecký průmysl a životní prostředí, tak eh, tady by měly být příspěvky asi 800 milionů euro a jenom polovina byla učiněna pro příslušný rok. A o průmyslu řada na biotechnologiích máme obavy, že řada členů společného podniku vlastně nebyli schopni poskytnout příspěvky pro rok 2016 a ty účty nebyly uzavřeny pro tento rok. Takže v těchto zprávách jsme se snažili zdůraznit, jak už jsem řekl, co je třeba zlepšit, ale stejně to, co je významné a kde došlo k významným zlepšením. A je třeba vyvažovat pozitivní a negativní komentáře. A snažil jsem se tedy to takto vlastně sestavit a nenavrhuji, abychom neudělili absolutně naopak. Myslím si, že bychom tak měli udělat, učinit a pokud jde o oblasti zlepšení, tak tam by ta zlepšení měla skutečně nastat. A chci poskytnout ještě další pozměňovací návrhy, které zohlední nové informace, které jsme dostali od slyšení. A to by vlastně skutečně mělo být užitečné z našeho výboru. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. A nyní pan Savama, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já budu velmi stručný a poblahopřeju panu Hejsovi, panu zpravodaji, protože si myslím, že je nadmíru důležité, abychom tady ve zprávě hovořili jasně. A v tomto hledu jsem tedy velmi rád, že to sám zdůraznil. Nemusíme to brát jako nějakou nespravedlivou kritiku, naopak. Je to konec konců základ naší práce při udělování absolutoria. Dnes odpoledne o tom hovořil pan Zdechovský ve vztahu k agenturám. Já si myslím, že jejich práce je skvělá, ale podobné je to tady. Já si myslím, že musíme být naprosto upřímní, naprosto otevření a hovořit jasně a také se postarat o to, aby eh, to agentury a společné podniky zaznamenaly. Musíme se snažit o to, aby tyto agentury, instituce nebo cokoliv eh, jiného tedy dobře nakládali s prostředky daňových poplatníků. Pokud jde o obsahovou stránku věci, tak mohu s potěšením konstatovat, že jste se velmi věnoval těm příspěvkům, protože to je důležité. Věnoval jste se také ITERu. To je věc, kterou řešíme dlouho, ale měli bychom být naprosto přesní, striktní a naléhat, protože víme, že oni pravděpodobně dělají, co mohou, ale je to obrovský projekt a proto tedy ta role našeho výboru při udělování absolutoria je naprosto stěžení. Takže děkuji panu zpravodaji za to, že tady hovoří takto jasně. A nyní pan Pocheb. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne. <coughs> Vážená paní předsedkyně, kolegové, v první řadě bych rád poděkoval panu kolegu Hayesovi za velmi kvalitní přípravu zpráv, které velmi věrně zobrazují aktuální situaci ve společných podnicích. I z tohoto důvodu neplánuji předkládat velké množství pozměňovacích návrhů a spíše budu reagovat opravdu jen na několik málo věcí, které jsou spíše technického rázu. Eh, mám několik poznámek eh, především k podniku ITER, u kterého se tradičně vedou největší debaty, zejména s ohledem na eh, celou eh, výši nákladů. V té souvislosti bych rád upozornil na dvě věci. Za prvé, že zpráva Evropského účetního dvora trochu zavádějícím způsobem uvádí, že nebyly vyčísleny náklady na odstavení a vyřazení eh, ITERu z provozu. To není tak zcela pravda. V oblasti vyřazování z provozu Eh, stanovila dohoda ITER s hostitelskou zemí, kterou je Francie, eh, částku ve výši 530 milionů eur a také způsob, jakým bude tato částka eh, postupně generována. Tato částka je již součástí té nové baseline. A co se týká nákladů na deaktivaci, sice není ještě stanoven termín, což ani není možné, protože nevíme, kdy bude projekt dokončen. A ovšem náklady byly již také odhadnuty ovšem nebyly zahrnuty do odhadu nákladů na období do konce roku 2035 z toho důvodu, že by neměly do té doby, tedy do doby, než projekt splní své očekávané poslání, eh, vůbec nastat. Druhým bodem, o kterém s panem zpravodajem musím polemizovat, je jeho dosti strohé vyjádření o ohrožení projektu odchodem Velké Británie z Evropské unie. Já osobně mám naopak z debat a dosavadních vyjádření silný pocit, že Británie má velký zájem na tomto projektu dále spolupracovat. A nejen na ITERu, ale obecně v aktivitách eh, kolem výzkumu fúzní energie, také s ohledem na významnost a propojenost s projektem eh, JET. Ve zprávách se také na několika místech objevuje varování před nepoměrem plateb z evropského rozpočtu a příspěvky soukromého sektoru na operační náklady. Ehm, je ovšem potřeba si uvědomit, že eh, naprostá většina plateb pro projekty financované z rozpočtu Horizontu 2020 eh, byla realizována jakožto předběžné platby, zatímco podniky často své příspěvky vykazují až po ukončení celých projektů nebo po ukončení jednotlivých etap. A společné podniky jsou povinny dohlížet na to, aby došlo k dodržování zásad rovnoměrného financování, což věřím, že činí velmi zodpovědně. Stejně jako pan zpravodaj bych samozřejmě rád viděl, kdyby se s projekty Horizontu 2020 začalo dříve, ale uvědomuji si, že s ohledem na řádné hospodaření s evropskými prostředky je vždy na prvním místě vytvoření kvalitního konzorcia, které bude schopno realizovat projekty s vysokou přidanou hodnotou. Letošní účetní závěrky poukázaly na několik případů zjištěných finančních obtíží či rizik na straně partnerů ze soukromého sektoru či na podezření na možné podvody. Ehm, opět tady souhlasím eh, s panem zpravodajem eh, v jeho důrazu na uplatňování eh, řádných kontrolních mechanismů ex post a ex ante. Zároveň ale oceňuji, že právě účinné aplikování strategií proti podvodům pomohlo odhalit některé nesrovnalosti, za což bych chtěl spíše pochválit ty společné podniky, než je kritizovat. Závěrem jenom jedna obecná poznámka. Souhlasím s panem zpravodajem, že je zde pořád obrovský prostor pro komunikaci výsledků společných podniků pro širokou veřejnost, nejenom odbornou, ale i laickou. Rád bych k tomu pouze doplnil, že v tomto ohledu by bylo potřeba více aktivizovat také zástupce soukromého sektoru, protože zejména u některých podniků, napadá mě třeba Shift to Rail, představují soukromí partneři velmi významný potenciál pro komunikaci s veřejností. Děkuji za slovo. Za pozornost. Děkuji, tak já jsem se taky napsala na seznam řečníků, protože měla dotaz. Ve zprávě kolegy Hejse vidím, eh, že těch 6,6 eh, miliardám eh, roku 2020 ještě přibylo 5,4 miliard eur. Ty se tady objevují, takže bych k této otázce měla ráda informaci komise nebo z DGN. Jak to máme chápat, protože já jsem se, si vzpomínám na celou řadu různých zasedání eh, s zodpovědnými osobami z ITER a tady bych eh, řekla, že ta částka 6,6 miliard ehm, bylo nám to prezentováno jako nové, spolehlivé číslo, ale zjevně to vůbec tak spolehlivé není, když se tak podívám ještě eh, na, tu, na to, co k tomu přibylo. A to je skutečně velmi přesně stanovený, ehm, stanovené číslo dodatečné. Za generální ředitelství Jan Gariba, DG Move, Vas, Kolvekle Vasile, DigiConnect a za IMI paní Noštet. Myslím si, že pan Gariba začne. Hezké. Dobré odpoledne, paní předsedkyně. Děkuji za udělení slova. Nejdříve chci poděkovat a poblahopřát zpravodaji panu Hejsovi za jeho zprávu. Myslím, že se dobře poslouchá, že je zde návrh udělit absolutorium pro společný podnik, pokud jde o fúzi zelené energii. A ta zpráva je fakticky správná. A zpravodaj a kolegové předloží pozměňovací návrhy, aby vyjasnili některé části zprávy, které si zaslouží větší jasnost, například tu část, která se týká komise. Chci zodpovědět na vaši otázku. Ta zpráva uvádí, že 5,4 miliardy jsou dalšími prostředky po fázi po roce 2020. To znamená, že těch 6,6 to jsou prostředky, které kterých je potřeba do roku 2020. Je to spolehlivé číslo, nebude se měnit a chci zdůraznit, že to číslo nebude překročeno, takže komise se nebude obracet na rozpočtový úřad a nebude požadovat další eh, finanční zdroje do roku 2020. Také jsem slyšel, a je to správné, že projekt ITER jako takový opakovaně trpěl spožděním, ale jak členové parlamentu dobře vědí, v posledních letech došlo k významnému zrychlení, pokud jde o jednotlivé průmyslové kroky. A chci uvést jedno číslo. V posledním roce došlo k navýšení v platbách o 280 milionů a to bylo poskytnuto rozpočtovým úřadem v červenci a bylo to plně vyčerpáno společným podnikem, což znamená, že ty práce byly urychleny. Nemohu nic předjímat, ale mohu vám sdělit, že je možné, že další požadavek bude předložen v letošním roce, abychom zachovali to tempo, pokud jde o urychlenou výstavbu. Chci vám také připomenout, že díky pozitivnímu ovzduší očekáváme plnou podporu parlamentu nejen pokud je o absolutorium v reakci na sdělení komise zveřejněné v červnu letošního roku. Děkuji. Ano, děkuji. Smím si ještě položit doplňující otázku, protože eh, teď mi není úplně jasné, na co těch 5,4 miliard mají být určeny. Eh, ono je to 6,6 plus 5,4, to máme 11 miliard a 11 miliard dokdy. Těch 5,4 miliard je to do končení té plas, produkce plazmatu nebo je to mezi výsledek mm, do roku 23? Děkuji za odpověď. Thank you. Děkuji. Ehm, možná jsem se nevyjádřil úplně jasně. Je zřejmé, že fáze výstavby bude trvat po roce 2020. Takže to, co bylo původně dohodnuto v roce 2010 jako strop pro výstavbu, nebude stačit pro výstavbu. To znamená, že samotná výstavba bude pokračovat po roce 2020. A další prostředky, které jsou komisí požadovány ve svém sdělení, vlastně poskytnou možnost dokončení stavební fáze ITERu a to bude konkretizováno začín, začátkem operací s plazmou, tak, jak to je v současném harmonogramu, který je stále vlastně předmětem schválení společenství Euratom. Takže teď už to snad bylo jasnější. Ano, děkuji. Teď tomu rozumím lépe, ale Měli bychom se na to podívat na tom časovém harmonogramu. Tak 20, 25 eh, máme plazma. A jak budeme pak pokračovat dále s ITERem? Můžete to popsat dál? Co se pak bude dělat? Jestli... Nebo, děkuji. Yes, uh, so what will... Ano, tak uh, podívejte se, co nastane. To zařízení bude postupně nabíhat a dostáhne plného výkonu. A operace takzvané fúze nastanou v roce 2035. A v tomto období 2020 až 2035 bude zařízení dokončeno a doplněno veškerým zařízením, aby poskytlo plný výkon. A když se podíváte na sdělení komise z loňského června, tak zjistíte, že ty náklady, kterých je třeba do roku 2035, tak ty jsou tam zcela podrobně stanoveny tak, jak je známe dnes a tak, jak odpovídají harmonogramu. Za 5,5 miliard. 5,5 miliard v roku 2035. Eh, 35, to je balíček all inclusive. No, ano. Ono se tady smí mluvit i o číslech tady, to není zakázáno. What, what the commission... To, co komise předložila, já bych potřeboval ještě dodatečné tabulky, abych mohl přesně vyjádřit čísla. Obávám se, že je tady sebou nemám. Komise předložila ve svém sdělení. Tak, děkuji. Teď můžu mluvit o číslech. Komise eh, předložila plné, náklady v plné výše do roku 2025. Eh, za prvé, první plazma. Tady máme v roce 2008 hodnotu, která je eh, současnou roční hodnotou na těch 6,6 miliard. Na to bylo vypočítáno těch 6,6 a 3,9 máme do roku 2025, což znamená, že toto bude ukončení výstavby. A protože se zdá, že návrh na další víceletý finanční rámec poběží do roku 2027, tak je v tom začleněno další číslo, eh, dalších 1,3 eh, miliard euro eh, a to bude do konce víceletého rámce na období 2025 až 2035. Tady máme dodatečných 2 mm, miliardy euro, které potřebujeme pro ukončení výstavby a pro provoz strojů, strojního zařízení. Takže chcete-li celková celkově od eh, roku 2020 až 2035 je 7,1 miliard eur eh, v roce 2008. Eh, což odpovídá o něm 6,6. To je to, co jsem citoval do konce onoho finančního období. Doufám, že to teď jsem vyjasnil zcela. Ano, děkuji, to bylo teď zajímavé, děkuji vám. Takže my pořád eh, se tady eh, bijeme s nějakými eh, sdělenými komis. Můžeme, máme tady staré číslo a to nám dělá nové potěšení. Další na seznam řečníků je pan Vasilev za Cezara. Yes, thank you very much. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji zpravodaji za velmi pozitivní zprávu. No, jediná poznámka v této fázi se vztahuje příspěvkům, které byly zmíněny, a sice konkrétně odstavec 13 zprávy. Eh, zpráva hovoří o příspěvku 720 eh, eh, milionů. Jaké příspěvky se, se počítá z průmyslu? Těchto 720 milionů, to je celková hodnota projektu. Takže Eh, s příspěvkem EU 500 milionů, eh, tedy 70% eh, míra spolufinancování. Tady máme 220 milionů ehm, příspěvků členských států, těch 720 je plná částka. Pokud přidáme 500 milionů, ehm, ehm, tak celková, celkové příjmy, které očekáváme do roku 2020, Cezar, to bude 720 místo 1,2. Eh, eh, to znamená, eh, to, to začlenuje právě, toto 1,2 hm, znamená i z příspěvek komise. Myslím si, že bylo toto vysvětlení zapotřebí této fázi. A hm, co se týče časového programu, tak po tedy, tedy podpora eh, členským eh, státům a pak tady máme eh, kontrolu, roku 2000, kontrolu v roce 2017. příštích měsících očekáváme první eh, popis nebo zhodnocení nákladů. Bude to ověřeno eh, eh, předsednictvem, stavenstvem a doufáme, že to bude učeno na rok 2016 a 17 mm, pro tyto společné podniky. Takže zatím si myslím, že toto odpovídá na tuto otázku, která byla nadnesena. Pokud budou další otázky později, tak je velice rád odpovím. Děkuji. Děkuji. A další. Excel. Tak, pan Ivane za Excel, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, a dovolte mi, abych poděkoval panu zpravodaji za celkem za to pozitivní eh, zprávu k našemu podniku. My jsme tady eh, nástupci Artemis a mimo jiné Artemis a tedy musíme vycházet z tohoto dědictví eh, roku, v roce 2015-16 a z části 17 jsme tedy museli eh, stabilizovat výpočet chybovosti. My jsme v tomto procesu se tedy snažili získat ujištění od vnitrostátních orgánů, pokud jde o to, že tedy ta míra důvěryhodnosti je dostačující. Snažili jsme se tedy o co možná největší, nejvyšší pokrytí od vnitrostátních orgánů. V tuto chvíli, tedy v roce 2017, jsme dosáhli 90%. Budeme tedy v tomto procesu eh, pokračovat, dokud budeme mít co dočinění s dědictvím sedmého rámcového programu. Doufáme nicméně, že v nadcházejícím eh, roce eh, bude tedy řád, financování, jak jsou řádné. Pro nás je to důležité, protože národní příspěvky zhrávají důležitou roli. Náš podnik je jediným společným podnikem, který má tedy eh, i vnitrostátní příspěvky mm, je to stěžení pro vytvoření kritické masy financování, ale zároveň musíme mít jednotnou eh, strategii v celé Evropě. Proto tedy jsou souhlasíme eh, s tím, co eh, konstatovali regulační orgány a budeme v našich snahách do budoucna pokračovat. Damit kommen wir zum tím se dostáváme já, za generální ředitelství výzkum. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji. Velmi vítáme zprávu a s ní se obecně shodujeme. Uznáváme, že dochází k tomu, že třeba některé věci zlepšit, ale mám tu několik poznámek, pokud jde o platby. Už se spolupracuji a to se týká tedy velkých projektů, tý, zejména okolo eboli a velmi s úřadem spolupracujeme, abychom získali tyto prostředky. Také spolupracujeme v oblasti informačních technologií a měli bychom vlastně to prodlení dohnat. Pokud jde o věcné příspěvky, tak zprávy od průmyslu přicházejí jednou za rok v březnu a proto je tu vždy vlastně eh, určitá, urč, určité neplnění v tomto směru. Poslední komentář se týká prohlášení, že dochází k nízké úrovni závazku, pokud jde o celkový rozpočet společného podniku. Ten rozpočet je vlastně opožděn a to je naprosto přirozený důvod, proč se to takto jeví. A tímto vám poděkuji. Ano, děkuji vám. Zpravodaj na závěr. Brian, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pokud se vrátím k těm poznámkám kolegů a pokusím se k ním vyjádřit, náš koordinátor hovořil o významu našich formulací a to je důležité pro to, abychom mohli říci to, co je pozitivní. A neměli bychom se omlouvat za jasné vyjádření a potřebujeme více jasnosti v našich institucích. Je třeba jasně některé věci pojmenovat. Pokud jde o otázku, kterou pan Poche zmínil k rozpočtu pro ITER, mluvme jasně, pokud jde o ITER. My jsme viděli významné prodlení u tohoto projektu na historickém základě. A tato zdržení jsou na jedné straně zcela pochopitelná vzhledem k tomu, že šlo o vytvoření úplně nového projektu, který tehdy vlastně nebyl vůbec eh, předvídatelný. A měli jsme základní údaje o dokončení toho projektu, ale musíme také jasně dojde také k fázi vyřazení z provozu následně. A pokud jde o historickou časovou linku, tak je možné se na ně dívat ze strany agentury, ale nikdo nemůže nyní s jistotou říci, jak bude vypadat zbývající rozpočet. Pokud je o 1,2 miliardy, to je asi ta částka, která má být požadována po roce 2020 abychom vlastně řešili fázi vyřazení z provozu. A nikdo nemůže s jistotou říci, kolik bude, jak bude vypadat konečný rozpočet a kolik bude třeba do toho rozpočtu ještě doplnit. A nehledě na to, že uznávám, že máme tu historické údaje a agentura vlastně o nich jasně hovořila ve svých sděleních ale je skutečností, že zde došlo skutečně k významnému překročení rozpočtu. A je to pochopitelné z hlediska e, novosti toho projektu, ale není možné podceňovat tuto skutečnost. K tomu, co říkal pan Poche, pokud jde o odchod z e, Plného království, já se snažím na to poukázat ve zprávě. Není to riziko. My zatím nedošlo k dohodě se Spojeným královstvím, jak, jaký bude jejich příspěvek Euratomu. My doufáme, že zůstanou součástí Euratomu, a já věřím, že ano, budou přispívat nadále, ale neexistuje žádná jistota. Takže my jsme se snažili ve zprávě toto zohlednit, tedy zohlednit tento otazník, který se týká financování Euratomu do budoucnosti se Spojeným královstvím bez Spojeného království. Je to potenciálně rizikový faktor a my máme povinnost to také ve zprávě promítnout souhlasím s poznámkem pana Pocheho, pokud jde o komunikaci. Já jsem do každé zprávy zařadil odpovědnost, spolu, bez spolu, pokud jde o spolupráci společných podniků mezi sebou a vzhledem k veřejnosti. Daňový poplatník musí vědět, kde působí, jaké zapojení malých a středních podniků do těchto společných podniků, pracovní místa, která zde vznikají. A spolupráce s místní komunitou může zajistit chválihodných výsledků, které vy jste zdůraznil. Můžeme zohlednit některé otázky u CISARu a věcných plnění a to je možné promítnout do závěrečné zprávy. Já jsem se zájmem vyslechl zprávy Excelu a chybo, o chybovosti a také co se týče inovativních léčiv a vlastně nerovnováhu věcných příspěvků a také eh, vlastně rozpočtové promítnutí věcných příspěvků. A kolegové mohou do 14 dnů předložit pozměňovací návrhy, abychom tu zprávu mohli zkvalitnit a budu spolupůsobit i s dalšími, ale klíčové sdělení je, že ano, podle mého názoru udělíme absolutorium, ale také vytvoříme jasný systém pro zlepšení do budoucnosti. Já nemám pochybnosti, že každý ze společných podniků se bude snažit to plnit, tak jak se stalo v ro- do roku 2016. Došlo k vytvoření strategie proti podvodům, zajištění, že, že ty audity budou více tedy realizovány. A my žádáme stále více a je to správný signál pro budoucnost a pro další projednání této zprávy ve vašem výboru. Ano. Mnohokrát děkuji, tím jsme u konce tohoto bodu pořadu jednání, u konce našeho dnešního zasedání. Uvidíme se zase zítra v 9 hodin. udělení absolutoria spolu s panem komisařem Ettingerem. Děkuji vám za to, že jste se dostavili, děkuji za diskusi a přeji vám všem hezký večer. Děkuji. Mm-hmm.